Děkuji vám za spolupráci. A e, zde dostáváme se k vysvětlení hlasování. Sulla relazione dell'onorevole Busuttil. E, ke zprávě e, pana Busutila. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Barbodou. Zde je vysvětlení hlasování pana Masipa Antonia. Má minutu času, prosím. Presidente, no, no me enterado muy bien. Vážený pane předsedající, to jsem teď já nepochopil. Máte na mysli mne? Mne myslíte, pane předsedající? Jde o to vysvětlení hlasování. Ano, je to na dobu jednou minutu a je to dohoda mezi Evropskou společností, s Evropským společenstvím a Barbudou. Ano, děkuji. Já jsem hlasoval, jedná se o Barbados, Bahamy a Seychely a myslím si, že tato byrokracie by měla být odbourána. Je zde příliš mnoho hluku a pro kolegy a kolegyně je to obtížné hlásit se o slovo. Prosím o trochu klidu v sále. Děkuji vám, pane předsedající. Zdá se mi, že je to velice pozitivní, že se odbourává byrokracie pro občany z těchto zemí. A tak je to na základě vzájemnosti. Chtěl bych vyslovit svůj respekt před těmito zeměmi, je to velice důležité, máme dobré přátelské vztahy a proto by to měl být eh, určitý příspěvek z naší strany, abychom s těmito zeměmi mohli eh, dále také rozvíjet tyto vztahy a měly by být tyto země trochu zvýhodněny ve srovnání s daňovými ráji, protože daňové ráje přispěly hodně k té současné finanční krizi, kterou prožíváme. Proto nejaktivnější daňové ráje bychom nějakým způsobem mohli ohraničit. Ve Španělsku jsme měli ten případ Goethe. Nejedná se pouze o korupci, ale také o únik kapitálu. Rada a komise jsou přítomni a proto bych je chtěl trochu naočkovat, tak říkajíc, protože jinak eh, je to opět záležitost pouze politiky a měli bychom radikálně vystupovat proti daňovým rájům. Děkuji, pane Masipe. Děkuji za vysvětlení vašeho, vašeho hlasování. A nyní pan Adam Sikiersky ke zprávě Coelho. Hodnotící mechanismus ke kontrole uplatňování šengenského AKI. Prosím. Traktat Schengen to nadání nowej jakości obszarowi większości krajów Unii Europejskiej. Pomimo Schengen, Schengenská dohoda neexistuje příliš dlouho, ale změnila Evropu, pokud jde o schopnost lidí pohybovat se mezi členskými státy. Schengen je vítězstvím pro integraci, ale představuje také odpovědnost především pro nové členské státy, které mají vnější hranice Evropské unie. Měli jsme problémy, pokud jde o volný pohyb osob ze zemí, které mají hranice například s Litvou nebo s Polskem. Je zde vidět nové rozdělení mezi zeměmi, které měly velice blízké vztahy, také rodinné vztahy z historických důvodů. Různé služby a úřady členských států jsou odpovědné za implementaci šengenského kontrolního systému, ale bohužel to neprobíhá tak, jak by mělo. Finito. Grazie. Děkuji. Pane Skiersky, myslím si, že nikdo další nechce vysvětlit své hlasování takže tímto odročuji schůzi. Dobrou chuť.